morning, everybody. Welcome to the uh, meeting. Dobrý den, já vám uh, všem uh, přeji dobré dopoledne na uh, zasedání výboru pro občanské svobody, spravedlnost a domácí záležitosti. Nejdříve, eh, jako vždy, přijmeme pořad jednání. Nemáte-li námitek, tak je eh, pořad přijat. A nyní oznámení eh, předsedkyně. Máme řadu nominací zpravodajů. Paní Antea McIntyre za ECR byla jmenována nominována na zpravodajku k návrhu směrnice Evropského parlamentu a rady o ochraně eura a dalších měn proti padělání trestním právem a, a v, která nahrazuje a, eh, rámcové rozhodnutí Rady 383 2000. Pan Timothy Kirkhope za ECR byl jmenován zpravodajem k návrhu nařízení o plátci a příjemci a, eh, doprovázející eh, převody prostředků. Dále zde máme Eh, seznam třetích států a organizací, eh, se kterými eh, mm, o Europol sdílí informace. A paní Flašíková Beňová byla jmenována navrhovatelkou ke zprávě Jury z vlastní iniciativy v sledování delegace legislativních pravomocí a kontroly členskými státy při výkonu prováděcích pravomocí komise. Nebudete-li mít námitek, tak tak eh, zápisy eh, z těchto eh, z následujících jednání budou považovány za schválené 3. září 2012, 8. prosince 2011, 31. srpna 2011, 20. Um, dubna 2011 a 28. až 20. září 2010. Eh, tolik oznámení předsedkyně a nyní se vrhněme eh, do vlastního eh, pořadu práce. Máme zde společnou rozpravu pro všechna absolutoria za rok 2011 a teď je přečtu. Obecní rozpočet sekce 3 komise, Evropský policejní úřad Europol, Evropská agentura pro eh, zprávu eh, v operační spolupráce na vnějších hranicích Frontex, eh, Evropské policejní kolegium CEPOL, Eurojust, Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti, Evropská agentura pro základní práva, obecní rozpočet ochrance osobních údajů, potom eh, výkon a finanční eh, zpráva a kontrola evropských agentur. U všech těchto eh, stanovisek je zpravodem pan Papa Nikolaus EPP a my jsme dostali řadu pozměňovacích návrhů k těm jednotlivým stanoviskům mm, vypracovaným panem Paponik Papa Nikolauem takže já nejdřív eh, dám eh, jemu eh, slovo a potom si vyměníme názory. Lhůta pro podání pozměňovacích návrhů proběhla minulý týden, ale zatím nemáme všechny překlady, nicméně všechny verze budou k dispozici pro hlasování. Pane Papa Nikolou, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Před dvěma týdny Eh, proběhlo eh, první čtení eh, těchto návrhů stanovisek a nyní projednáváme pozměňovací návrhy. Nebylo dost času na všechny překlady, ale pokud potřebujete nějaké vysvětlení, tak já vám je můžu poskytnout. Máte-li konkrétní dotazy. Nejdříve bych rád poděkoval všem kolegům, kteří předložili eh, pozměňovací návrhy paní Matie, Matie Gon, paní Jakonis, pan Tejanta Fredes. Eh, není jich tady eh, příliš mnoho, máme devět zpráv. Dohromady je nějakých jenom 60 pozměňovacích návrhů a řada z nich bude stažena, jak jsem byl informován. Máme eh, tedy celou eh, řadu pozměňovacích návrhů ke každé zprávě, eh, kterými se zohledňují nové informace k výkonu, tedy k hospodaření agentur. Můžu tedy proběhnout jednotlivé zprávy a jednotlivé pozměňovací návrhy. Nicméně předtím obecná poznámka k některým pozměňovacím návrhům, které jsem sám předložil k vyjasnění původního textu. První je jazykový a týká se e, výkonnosti evropských agentur. Jak už jsem e, říkal před dvěma týdny, kdy jsme poprvé projednávali e, tuto zprávu a zprávu účetního dvora k zajištění toho, aby řádné, aby prostředky byly řádně vynakládány bude vydávána pravidelná zpráva. Potom jsem tam udělal celou řadu tedy jazykových drobných úprav aby bylo zřejmé, že tohle se týká úředního dvora, eh, který eh, bude eh, provádět výkonnostní audit. Čekáme toho více tedy od úředního dvora, ne od těch agentur samotných. Tak, abychom získali tedy ty mm, mm, konkrétní vstupy k jednotlivým zprávám. A teď k jednotlivým zprávám. Pokud je o sexy 3, Europol, Frontex, Cepol, Eurojust, e, Evropské e, monitorovací centrum e, pro drogy, základní práva a ochranu údajů. A poslední se týká mm, všech těchto agentur najednou. Já bych rád tedy se vyjádřil k několika pozměňovacím návrhům, které k tomu padly. Nejdříve návrh, tedy stanovisko k mm, komisi kolegyně Kinga Gonč navrhuje eh, škrtnout první část odstavce 3. Jako libe, myslím, eh, musíme zdůraznit eh, význam solidarity vnějších hranic, vízové politiky a volného pohybu pro bezpečnost Evropské unie. Pokud je Europol, tak tam jsou některé návrhy posilující v Europol. A mm, tam jsme se s paní Matěj dohodli. Eh, účetní dvůr eh, naznačil, že jsou u Europolu nějaké, nové, nějaké problémy, což je ovšem zcela normální. A oni se budou snažit eh, zlepšovat situaci. I když rozpočet Europolu byl zvýšen, tak pardon, byl snížen, tak Europol provádí stále více operací, tak je samozřejmé, že agentura má problém vypořádat se s narůstajícími požadavky. Nechceme ji zatěžovat a proto Europol nemůžeme srovnávat s jinými agenturami. Rád bych poděkoval eh, za sdělení eh, kolegům ehm, Dia Zimerovi, paní Holmára, panu Pikelovi. A také eh, vítám komunikaci ze strany Europol, tedy od ředitele Europolu. U pozměňovacího návrhu číslo 5 tam nalezeme tedy jistě řešení a Mm, jistě nedojdou, eh, nedojde k žádným zásadním problémům. Potom, eh, pokud je o Frontex, pozměňovací návrh od paní Keller, eh, který ruší odstavec 2, respektive jeho poslední větu a lhutu tam uvedenou. Pokud je o CEPOL, tak tam je důležitá devítka, Eh, CEPOL eh, zdůrazňuje, že musí používat eh, prostory v Bramsilu do 1. března, ovšem otázkou je, co dále. Navrhuji také škrtnout odstavec 4 pozměňovacím návrhem 11. Já jsem také pro pozměňovací návrh 12, který je jazykový. Pokud je o Eurojust, tak tam mm, ty pozměňovací návrhy zlepšují eh, text a naše poznatky. To tež platí pro Evropské eh, monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti. Většina pozměňovacích návrhů se týká výkonnosti agentury. Dále paní Makovej eh, už mě informovala, že chce stáhnout některé se pozměňovací návrhy, které se týkaly tohoto návrhu stanoviska. Pozměňovací návrhy 5 a 6 se týkají eh, eh, případů obtěžování v agentuře. Paní eh, Makovej a paní Matěje informovali sekretariátu, vyměnili jsme si k tomu názory a vzhledem k novým informacím <clears throat> oni chtějí ústně upravit ty pozměňovací návrhy a vím, že jsou tam také určité obavy ze strany výboru pro rozpočtovou kontrolu. A potom je tady ehm, oblast bezpečnosti a spravedlnosti, paní Gonz a paní Matie, eh, které chtějí eh, zlepšit ochranu údajů ve všech agenturách. Ovšem eh, také by to mohlo ovlivnit činnost těchto agentur negativně. To je velice důležité, ehm, zejména mm, v souvislosti s korespondencí s panem Lópezem v Aguilarem. A chci také eh, přivítat pozměňovací návrh paní Keller, který eh, eh, má se držet, nebo má trvat na zásadě anuality. Chtěl bych poděkovat všem z vám a agenturám za spolupráci a za příspěvek k návrhům stanovisek. Eh, těším se eh, na spolupráci se všemi zainteresovanými stranami, se všemi eh, kolegy na závěrečné verzi těchto devíti stanovisek a hm, ještě jednou bych rád vřele poděkoval našemu sekretariátu paní Katrin Huber. Děkuji vám tedy a těším se na vaše připomínky. Thank you, Mr. Papa Nikolau. Uh, Mrs. Děkuji, paní Keller. Děkuji. Mám několik připomínek a otázek. Um, je tady pár pozměňovacích návrhů týkající se Europol. A tady by měla proběhnout řádná diskuse. Ne prostě, aby to bylo jenom součástí rozpočtového schvalování, protože to je obtížná eh, roz, otázka, je to politické, nejenom rozpočtové, takže nevím, zda bychom to měli dávat v rám, do zprávy o um, udělování absolutoria. Také eh, ta záležitost to obtěžování v rámci agentury pro základní práva, to je závažná záležitost, ale mě by zajímalo, zda není možné toto řešit jinak. Nevím jak, ale možná někdo k tomu má nějaké nápady. E, to absolutorium se buď udělí nebo ne. A když to tam dáme, tak to nebude mít žádné důsledky. Ne výsledky. A není to úplně něco, co by souviselo s rozpočtem. Obecně bychom měli eh, bychom neměli umožnit agenturám obcházet ten roční rozpočet. Samozřejmě vždycky je ten opravný rozpočet, vzhledem k tomu, že se objeví naléhavé, nepředvídatelné věci, ale některé věci lze předvídat a to, na to nepotřebujete ten opravný rozpočet. Ten, opravný rozpočet, ehm, tam je role Libe velice malá, než, menší než v normální rozpočtovém proceduře. Co se týče principu anuality, to je problém, který máme každý rok. Nic se nemění, jedna agentura udělá pokrok, jiná ne a tak dále. Měli bychom být tady velice přísní. To je také obecný problém, že komu se dává tedy prostředky do rozpočtu, o kterých ještě Evropský parlament ani nerozhodl. To byl um, také pozměňovací návrh v Fondu pro vnitřní bezpečnost že bychom měli nejdříve rozhodnout a pak dát prostředky, že tam může být třeba rezerva, ale ne e, něco, co ve skutečnosti neexistuje. Tady musíme být velice striktní. Dále chci požádat zpravodaje, zda by nepředal ostatním stínovým zpravodajům to, co bylo staženo, e, co tedy, abychom si udělali představu. Děkuji. Děkuji paní Intveld. Velice stručně k agentuře pro základní práva. Já trošku nesouhlasím s paní Keller, že toto by neměl být správný kontext na tom otevírat otázku um, eh, harasmentu a vyšetřování OLAFu myslím, že Agentura pro základní práva by to měla vyjasnit. Je to eh, předmětem programu již řadu let a pokud je všechno v pořádku, jak tvrdí ředitel, tak by to měl eh, sem přijít vysvětlit jednou provždy. K Europolu zpravodaj řekl, že to je nová instituce a proto tam jsou určité rozpočtové problémy, ale až tak nové to není už. Poslední poznámka paní Kele k tě tendenci zahrnovat do rozpočtu prostředky na věci, o kterých ještě nebylo rozhodnuto. Eh, tady chci říci, že komise alokovala 50 milionů euro k národní eh, esní postupy, o kterých ještě mluvíme. Možná právně to je správné, ale politicky je to neakceptovatelné. Děkuji chce chcete něco dodat? Já souhlasím s těmi eh, základními právy. Ano, to je vážný problém. Ehm, mě by zajímalo, zda by bylo možné pozvat ředitele nebo eh, prostě napsat do toho stanoviska konec. Děkuji, pan Kirkhope. Děkuji, paní předsedkyně. Jediná věc, kterou já chci říci, se týká uh, fúzí agentur. A výsledky v případě fúze. Některé agentury tedy nemají takové E, vyjádření účetního dvora, jaké bych očekával, například Europol. My o něm hodně mluvíme tady ve v tomto výboru a oceňujeme to, co dělá Europol. Je to důležitá agentura, samozřejmě. A přesto ty kritiky, které tady byly, Eh, ze strany účetního dvora a účetnictví Europolu, tak to mě znepokojuje. Já vítám práci pravodajněky, ale myslím, že to musíme vyšetřit víc. Ať už účetní dvůr vytvořil nějaká kritéria, která vyvolávají tu kritiku, stejně jako obecně mluvíme o schvalování rozpočtu, že otázka je, zda to jsou významné, podstatné věci nebo jenom technické eh, drobnosti. Já bych o tom chtěl pracovat, na tom chtěl pracovat víc protože nechci, aby ta kritika eh, Europolu vyzněla jako kritika organizace samotné a to se může týkat i jiných eh, agentur. Ten účetní dvůr může mít různé technické, technická kritéria. Bo, mm, neměli bychom tedy být příliš znepokojeni, ale chtěl bych vědět víc k tomu a eh, doufejme, že dostanou tady poměrně dobrou, dobré stanovisko nakonec. Děkuji sekretariát. Mě právě, mě právě informoval, že se předpokládá, že ředitel eh, přijde do výboru, takže bude možnost tyto věci vysvětlit. Zeptám se komise, zda chce vstoupit do diskuse. Pokud ne, ano, k Udělení absolutoria komise, tady byl jeden pozměňovací návrh, k tomu komise nemá žádný komentář. Komise bere na vědomí snahu zlepšit rozpočtové plánování na rok 2011. Ehm, tam i čísla ukazují vysokou míru implementace ehm, prostředků rozpočtových. Dám slovo zpravodaji, děkuji. Já chci odpovědět paní Inveld k tomu Europolu. Europol je nová agentura. Je z od ledna 2010. To je důležité ve smyslu rozpočtové kontroly a tak dále. Když se vrátím k tomu, co tady bylo řečeno, souhlasím, že není snadné vést politickou diskusi v rámci zpráv o udělení absolutoria. Není na to moc prostor. na pozměňovací návrhy nebo politické diskuse, když se to musí dělat každý rok a musí to být striktně zaměřené na rozpočet agentur. My jsme se pokoušeli tady kontaktovat i kolegy z eh, Četního dvora, nalézt eh, tady rovnováhu. Um, já jsem, um, vnímám, že když se objeví problém s výboru, tak není možné říci, že jsme o tom nejednali. Možná ta zpráva může být za, základem k diskusi a po to, to udělení z absolutoria to je možné to specifikovat fikovat A některé připomínky ale by, nemus, by ne, nebylo špatné tedy, nebo není, nemusí být přímo v té zprávě, jenom si je musíme zap, zapamatovat a e, vznést je v příštích diskusích. Takže my se snažíme zachovat určitou rovnováhu, neutevírat všechno a nezapomínat ale při tom, co děláme že musíme mít, udělat stanovisko k udělení absolutoria rozpočtu. Musíme být striktně zaměřený ní na problémy, které se týkají rozpočtu. O to se snažíme v tomto rámci. Když se vrátím k Europolu, Stepolu, Vím, že toto by se nemělo otevírat během absolutoria, ale když máme nějaké stanovisko, jsou pozměňovací návrhy, jsou iniciativy ve výboru, iniciativy z komise. Tak musíme jasně říci, že politicky nás toto znepokojuje a to se snažíme dát do toho textu, aniž bychom k tomu vedli další diskuse. Já souhlasím s tím, že tento problém budeme mít na příštích jednáních. Samozřejmě je mojí povinností všechny informovat stínové zpravodaje kolegy o pozměňovacích návrzích, které byly staženy nebo Eh, čeho, co se týká konečné verze pozměňovacích návrhů. V příštích dnech proběhne schůzka o eh, s cílem vyjasnit všechno, co zbývá. To je tedy všechno z mé strany. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Papa Nikolau. Další bod na pořadu jednání je hlasování o uplatňování směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Má to být v 9.45, takže musíme počkat na kolegy. Takže nyní přeruším naše jednání na 12 minut a začneme znovu v 9.45. Nemůžeme pokračovat bez toho, abychom dodrželi náš harmonogram.

So let's continue. Tak budeme pokračovat v našem jednání. Budeme hlasovat o uplatňování směrnice o audiovizuálních mediálních službách. S navrhovatelem je Cornelis de Jong. A hned se pustíme do hlasování. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Takže je to oddělené hlasování, první část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. si návrh dvě kdo je pro, proti, myslím, že je to schváleno ale radši si to ověříme elektronicky. Nezvedáte ruce, takže si ověříme dvojku. Elektronicky zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 2. Končím hlasování. 12 k 12. Takže zopakujeme hlasování u pozměňovací návrhu 2 elektronicky. A nyní končím hlasování. 14 pro, 15 proti. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Kdo je proti? Opět si to musíme ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím, kolegové. Končím hlasování. 13 ku 15 zamítnuto. se na 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se opět elektronicky čtyřka. Je to velmi těsné. Končím hlasování. 12 ku 16 je zamítnuto. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Myslím, že to opět zamítnuto, ale radši si to ověříme. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 ku 14 schváleno. Pozměňovací návrh 6, kde pro Otázkou je, zda budeme opět hlasovat pozměňovací návrh 5. Takže opět hlasujeme o pozměňovací návrhu 5. Končím hlasování. Je to 15 ku 15. Zamítnuto. se návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Takže to si ověříme. Pozměňovací návrh 8 elektronicky. Zahajuji hlasování. Osmička. Končím hlasování. 14 pro, 16 proti. Zamítnuto. A nyní kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Proti? Musíme si to ověřit. Zahajuji hlasování u devítky elektronicky. Pozměňovací návrh 9. Končím hlasování. 16 ku 14 schváleno. 10. Kdo je pro? Ano, pane Luhane. Paní předsedající, nesouhlasím s tím, abychom opakovali hlasování u pětky a měla byste vzít v úvahu první hlasování. Tímto způsobem můžeme hlas, každé hlasování opakovat. A to není správný postup. Je mi líto. Já, já bych chtěl požádat o to, aby se vzal v úvahu první výsledek. Právě proto, pane Luhane, jsem se zeptala kolegů, zda souhlasí s tím, že zopakujeme hlasování u pozměnce návrhu 5. A dostala jste odpověď ze sálu, ale neptala jste se individuálně. My jsme s tím všichni nesouhlasili, s opakováním tohoto hlasování, poté, kdy někdo další přišel do sálu. Jak řekla paní Latford, paní Latford tady byla, ale nepoužila svou kartu, a nyní, aby to bylo úplně jasné, tak požádám o to hlasování o tom, zda souhlasíte s opakovaným hlasováním u pozměňovacího návrhu 5. To byl právě problém pana Luhana. Takže není hlasujte o tom, zda souhlasíte s tím, že budeme opakovat hlasování u pozměňovacího návrhu 5. Takže nyní hlasujeme o tom, zda budeme za přijmeme výsledek prvního nebo druhého hlasování. Ne. Budeme opět hlasovat o tom, zda se bude opakovat hlasování u pozměnce na opět. Dobře. Otázka je, zda souhlasíte, zda budeme opět hlasovat a budeme znovu hlasovat poté, Takže skutečně zde hrozí zmatek. Měla byste položit otázku, zda, zda tedy souhlasíte s, s druhým elektronickým hlasováním a zda ten výsledek druhého hlasování bude platit. Zda přítomní souhlasí s druhým hlasováním. To bude jednodušší. A nebo s prvním. Protože potom skutečně hrozí zmatení nejasnosti. Takže Otázkou je, zda vaše rozhodnutí o násilném hlasování lidé přítomně přijímají. Tedy, takže potvrdíte mé rozhodnutí, že to povede ke zmatku. Já sou, souhlasím s paní Latford, že se zeptáme sálu, zda se vezme v úvahu první či druhé hlasování. Pane Luhane, já jsem se ptala na to a zdálo se, že proto většina. Já jsem... Zdá se, že sál souhlasil s tím, že budeme opakovat hlasování u pozice návrhu 5. Takže po... Ne, ne všichni s tím souhlasili. Dobrá, pane Luhane. V tomto případě mohu skutečně přítomné požádat, o to, zda hlasováním potvrdíme rozhodnutí o tom, že jsme opakovali hlasování o s dovolením. Vy chcete potvrdit své rozhodnutí, protože jinak to v... otázkou je, zda potvrdíte Zda tedy potvrzujete to druhé hlasování, kterého jsem se již zúčastnila. Pan Papa Nikola požádal o slovo. Paní předsedající, je to trošku matoucí. Hlasovali jsme poprvé, pak přišla paní Radford, požádala o to, zda může také elektronicky hlasovat. Ano, kolegové s tím souhlasili, tak jak se stává velmi často. Na druhé straně bychom neměli po každé hlasování opakovat. Můžeme tedy konečně hlasovat o pozměňovacím návrhu 5. Naposledy. Tedy ještě jednou naposledy hlasujme o pozměňovacím návrhu 5. Prosím zvednutím ruky, kolegové. Souhlasíte s tím, že budeme opět hlasovat o pozměňovacím návrhu 5? Na to se nyní ptám. Ano. Takže nyní zopakujeme hlasování u pozměňovacího návrhu 5. A stane se tak elektronicky, takže prosím, pozměňovací návrh 5, zahajuji hlasování, pozměňovací návrh 5. Končím hlasování. 16 ku 17 takže tento návrh je zamítnut. A nyní se vracíme k pozměňovacímu návrhu 10. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Uvěříme to elektronicky. Zahajuji hlasování u desítky. Končím hlasování. 17 hlasů pro, 13 proti, 3 se zdrželi. Schváleno. Poznací se 11, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 12, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Myslím, že je to schváleno, ale můžeme to ověřit. 12. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. 17 ku 16. Schváleno. Pozměnce návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Pozměnci návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Takže opět si to ověříme u pozměnce návrhu 14.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 A, a nyní přejdeme k bodu 14. Změna dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o usnadnění udělování víz. Spravodám je pan Moraš. Slovo má nejdříve zpravodaj a potom kolegové, kteří se chtějí zúčastnit eh, této rozpravy. To je v pořádku, mohu hovořit, když je tu hluk. Počkáme, než eh, ostatní odejdou. Kolegové, chtěli bychom pokračovat v jednání výboru. Tak pokud chcete odejít, odejděte, případně zůstaňte a usaďte se. Moraes, I think you can... Pane Moraes, můžete pokračovat. Děkuji, Kingo. Jenom stručné vystoupení k této dohodě. A chtěl bych se přidržet některých klíčových bodů. Jak víte, měníme stávající dohodu mezi EU a Ukrajinou o usnadnění udělování víz občanům Ukrajiny. Původní dohoda existuje od roku 2008 a její účel je usnadnit udělování víz pro pobyty do 90 dnů na období 180 dnů pro ukrajinské občany. Chci připomenout kolegům, že občané EU jsou zproštěni vízové povinnosti od roku 2005 při cestách na Ukrajinu a tato dohoda vychází z původních ustanovení a doporučení, která byla vyjednána mezi komisí, radou a Ukrajinou. Závěrečné znění vychází z dosažené dohody a nyní je na Evropském parlamentu, aby vyjádřil souhlas s, těma, s těmito ustanoveními. Uvedu několik příkladů klíčových změn, které byly provedeny v dohodě. To už jsem řekl dříve, ale stojí za toto připomenout. Zavádíme zjednoduše požadavky pro doklady které jsou předkládány týkající se účelu cesty. Rušíme poplatek 70 euro a vyjasňujeme také délku platnosti mnohonásobných eh, víz a také zjednodušujeme krátkodobé pobyty pro občany Ukrajiny, kteří mají biometrický služební pás. A navazujeme zde na rozpravu během minulého pléna týkající se politické situace na Ukrajině. Evropská unie již vyjádřila obavy týkající se nedávných voleb na Ukrajině a nedostatečného naplňování reform a toho, co je ve společně schválené asociační dohodě. Takže na tomto politickém pozadí to představuje významný krok ku předu Paní předsedající, můžeme hovořit o politické situaci a o tomto pokroku a myslím, že také bude důležité vyslechnout komisi a samozřejmě také názory kolegů, kteří se k tomu chtějí vyjádřit. Já se s tím rád seznámím, abychom mohli učinit určitý pokrok. Pozněcené do 5. února a FED schválí své stanovi- a FED již schválil své stanovisko 22. ledna a také byl zde podpořen náš obecný postup. To je vše. Pane Moraši, paní Janoka. Yes, thank you. Děkuji. Naše frakce souhlasí s těmi závěry pana zpravodajem. jsme tedy pro tuto dohodu. A pokud eh, se podíváme tedy na všechny pozměňovací návrhy k těm eh, návrhům, eh, tedy k tomu textu pro členy Euronestu například, tak je zřejmé, že bude dobré všechno tohle harmonizovat, ty smlouvy o usnadnění vízového styku. Čili to je eh, přístup, který podporujeme. Toť vše. Děkuji paní eh, Zanokova, teď pan Protoševič. Jménem EPP. bych také rád prohlásil, že jsme eh, pro tuto dohodu. Jak říkal pan Moráš, i kdybychom měli negativní vyhodnocení politické situace na Ukrajině, tak to není uh, cena pro úřady. Tohle to není to žádný politický nástroj. Nicméně jedná se o usnadnění um, pro Ukrajince, aby mohli um, jezdit do Polska a um, jinam do Evropské unie. Je to také pro aktivisty, eh, pro určité skupiny, eh, novináře, eh, studenty. jak tady eh, na FETu, tak eh, na LIBE a EPP, je tedy pro eh, schválení tohoto. Děkuji panu Protašovičovi, říká paní předsedkyně. A teď dávám slovo komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem Diderik Palm a jsem eh, zástupce ředitele eh, oddělení vízové politiky v Evropské komisi. Děkuji eh, zpravodaj za příznivou zprávu a také poslancům, kteří právě vyjádřili svoji podporu pro tuto dohodu. Myslím si, že paní Moráš, pan Moráš už schrnul obsah velice dobře, nebudu to opakovat tedy, ale eh, ještě k tomu řeknu několik věcí navíc. Máme už eh, dohodu o usnadnění vízového styku s Ukrajinou, která platí od začátku roku 2008 a podíváte-li se na statistiku, tak uvidíte, že ta první původní dohoda už eh, přinesla řadu výhod. Teď několik čísel hmm. v letech 2009 až 2011 počet eh, víz vydaných na Ukrajině eh, se zvýšil o 33,8%. A velká část těchto vydaných víz eh, byla víza vícečetná. A počet odmítnutých žadatelů na Ukrajině je velice nízký, nějakých 3,3%. Takže ta stávající dohoda už je velice přínosná pro ukrajinskou populaci a jsme si jistí, že ta upravená dohoda ještě eh, eh, dále přinese, eh, bude přínosná pro ukrajinskou populaci, takže jsme velice rádi za rychlou ratifikaci této dohody. A možná bych tedy mohl využít toto a upozornit na no, eh, to, že eh, zároveň eh, byla předložena tehdy dohoda o usnadnění vízového styku s Moldavskem a my bychom chtěli zdůraznit, že, nebo zmínit, že bychom nebyli rádi, aby ta moldavská byla předložena, tedy eh, zaostávala oproti Ukrajině, protože by to mohlo vést k určitému politickému výkladu na eh, moldavské straně, který eh, by nebyl šťastný. Takže pokud vím, tak ta zpráva o, o v Moldavsku je na cestě, ale hm, rád bych toto zdůraznil jako něco, co doufáme, že také parlament vezme na zřetel včas. Děkuji. A teď dám zase slovo s panu zpravodaji. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval eh, oběma stínovým zpravodajům, kteří eh, řekli, že je eh, zřejmé i z vysvětlujícího prohlášení, že toto má být politickým povzbuzením Ukrajině A je to tedy politické vzbuzení pro politický pokrok. A je zřejmé, že tady usnadění víz eh, takto funguje. Čili Evropský parlament by měl tedy eh, podpořit tuto eh, dohodu a děkuji stínovým zpravodajům za podporu. Děkuji, pane Moreši. A teď budeme pokračovat. A, a sice zprávou paní Gabriel Jedná se o další návrh na úpravu 539. Eh, Tentokrát seznam eh, zemí, eh, jejichž občané potřebují víza do Schengenu. V současné době projednáváme jiný návrh, který má upravit toto nařízení, a sice zprávu panu, pana Demery, ale nejdříve tady dám slovo panu Geistrovi z komise a paní eh, zpravodajce Gabriel a potom eh, zahájíme debatu a potom dáme eventuálně slovo irskému předsednictví, pokud se bude chtít vyjádřit. Takže nejdřív pan de Geister z komise. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Pan de Geister potom bude hovořit těm dalším výzvovým otázkám a já budu hovořit teď, jestli dovolíte. Hm. Takže ta úprava seznamů v nařízení 539. Celá správně poslancům připomínáte, že máme také jiný návrh úpravy 539 na stole. Nicméně o tom se stále ještě vyjednává mezi spoluzákonodárci. Kdybychom ty dva návrhy neměli zaměňovat, ten, který e, teď řešíme, e, je pravidelnou e, revizí seznamů mm, připojených k nařízení 539, který provádí komise. A jak víte, eh, jsou tam země, které jsou bezvýzovem eh, a eh, země, které mají vízovou povinnost pro Schengen. Nařízení 539 už bylo revidováno od roku 2009 nějakých 8x, 9x a naposledy to bylo v roce 2010 když některé západobalkánské státy a Tajvan byly přesunuty do toho pozitivního seznamu. Hmm. Toto uh, uh, přehodnocení uh, komise provádí pravidelně a to na základě posouzení jednotlivých návrhů ze strany členských států na přesuny a, a to podle kritérií, která jsou zmíněna v eh, preambuli 539. Tohle pravděpodobně bude poslední revize tohoto typu, protože do budoucna a eh, chceme přihlížet i k dalším kritériím. Eh, a to je téma, o, o kterém se budeme mluvit v dalším bodě. Eh, při projednávání sdělení Komise k hospodářské a vízové politice na podporu hospodářského růstu. V tuto chvíli ovšem ještě pracujeme eh, na stávajících kritériích eh, a podle stávajících kritérií a ta jsou rizikom nepatřičné migrace, tedy přistěhovalectví. Potom je tady bezpečnost cestovních dokumentů a veřejných dokladů a potom také vnější vztahy EU a, a regionální soudržnost. Čili a, e, my jsme vyzvali členské státy, aby e, tady navrhli posuny z pozitivního na negativní seznam a obráceně a po e, pečlivém posouzení ze strany členských států, nebo tedy návrhu členských států, komise došla k závěru, že země, které jsou zde v návrhu, by měly být přesunuty na pozitivní seznam. Chtěl bych zdůraznit, že žádný členský stát nenavrhl eh, škrtnutí v tom, pozitivního, v tom pozitivním seznamu. To bychom měli mít na paměti. Protože eh, samozřejmě jsou tady eh, některé problémy s bezvýzovými zeměmi. Eh, země, které teď navrhujeme, eh, jsou tedy eh, zmíněné v tom návrhu. Jsou to malé karibské a tichomorské ostrovní země, nebo nejmenuji je všechny, ale celkem jich je 16 těch malých zemí. A třetí kategorie je tady potom, to jsou britští občané, kteří měli vízovou povinnost. Ale mysleli jsme si, že bude vhodné je také přesunout na ten pozitivní seznam. Závěrem bych měl uh, zmínit, že uh, eh, mm, sem také uh, zahrnujeme, zahrneme na negativní seznam Jižní Súdán ten tomu, že Sudán je na negativním seznamu a Jižní Sudán byl tedy deklarován jako nový nezávislý stát, Také bych měl zmínit, že byly změny jiné země a my eh, jako komise jsme dostali eh, ze třetích zemí eh, lobistický tlak jako Indonésie, Tajsko. Spojené Arabské Emiráty, ale, ale znovu komise má eh, za to, že tentokrát by nebylo ještě vhodné tyto země dát na pozitivní seznam, ale v budoucích revizích tyto eh, země budou opět eh, zváženy. No a myslím si, že tady bych skončil. Děkuji vám za příležitost představit tento důležitý návrh komise. Děkuji vám, paní Gabriel. Merci, madame la présidente. Děkuji. Nejprve chci poděkovat Evropské komisi za to, že prezentovala um, hlavní mm, podstatu nařízení. Chci se vrátit k některým otázkám nařízení a pak dát několik otázek komisi. Pak může následovat diskuse mezi kolegy. Podle komise je tato zpráva, která je možná poslední, je to monitorující zpráva, jsou tam striktní kritéria, předem stanovená a ukazují, že protože nejsou rizika ze strany občanů daných zemí, tak mohou se dostat na pozitivní seznam. Já se domnívám, že kritéria jako mm, bezpečnost, veřejný pořádek, eh, hranice a tak dále. To jsou kritéria, která se hodnotí v Evropské unii. A mm, na základě těchto kritérií mm, je možné identifikovat tři kategorie zemí. Jednak Pacifik a Karibik, pak britští občané a Jižní Sudan. Já mám pár otázek k tomu. Může nám Evropská komise dát nějaká čísla, kolik občanů AKP, eh, kolika občanů AKP se dotkne toto nařízení a mm, také bych chtěla další informace o kategorie britských občanů. Můžeme také eh, dostat nějaké informace o členských zemích, které mají konsuláty nebo zastoupení v těchto zemích a na tomto základě pak do jaké míry ten návrh eh, usnadní situaci. Dále, co se týče principu reciprocity, tak to je něco, co bychom měli zdůrazňovat, pokud tomu správně rozumím tak výjimky pro občany těchto zemí vstoupí v platnost, pokud bude podepsána bilaterální dohoda o s těmi danými zeměmi. Takže není to jednání se skupinou zemí, je to něco, co budeme muset vyvodit z té eh, zprávy. Takže to jsou moje otázky na komisi. Dále chci říci, že jsem velice rád, že jsem byl schopen vstoupit do dialogu s Evropskou komisí a doufám, že společně s radou se nám to podaří přivést k závěru toto téma. Děkuji. Paní Danoka. Děkuji. Také já souhlasím. Naše Eh, frakce má pozitivní přístup k tomu, aby se některé státy dostávaly z negativního na ten pozitivní seznam. A moje otázka se týká těch bývalých britských eh, členů britského původu. My už jsme pozměňovali to nařízení. Můžete vysvětlit něco o více o těchto kategoriích? Kolik lidí kolika lidí se to týkalo, ten předcházející pozměňovaný návrh. Je tady jiná kategorie, která hmm, nespadá do vašeho návrhu, anebo jsou to ty osoby mm, původně britského původu, které jsou uvedeny v tom nařízení? Děkuji, paní Danoka. Pan Michel, děkuji, já mám stejnou otázku. Ty jsou stále platné jako paní Gabriel, protože to je velice zajímavé, to klasifikace. Samozřejmě v principu souhlasíme s výjimkou, s těmi vízovými výjimkami, je to, usnadňuje to život podnikatelům, studentům, rodinám. Co se týče zemí, které spadají do toho návrhu nařízení, tak ty nepředstavují žádné riziko pro veřejný pořádek v Evropské unii. Reciprocita platí pro všechny občany EU. Také chci říci, že vízová povinnost eh, pro britské občany, ehm, kteří žijí v těch ehm, zámořských ehm, teritoriích, by měla platit vzhledem k tomu, že ji mají britští občané. Takže bychom podpořili přístup paní Gabriela. Doufám, že bude přijat co nejdříve. Děkuji, paní předsedkyně. My už jsme skončili eh, diskuse na toto téma, ale stále tady probíhá um, diskuse o některých eh, občanech Brits, Velké Británie. Já mám otázku na komisi. Je možné vyjmout některé ukrajinské občany z požadavku na víza? My jsme zrušili poplatky, zjednodušili systém. Uh, ale myslíme si, že ukrajinští občané mají právo vstupovat do EU bez, vízí, bez víza. To by mě zajímalo tedy. Děkuji, teď vrátím slovo komisi. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za tyto otázky. A dovolte, abych začala tím posledním, zda můžeme um, zrušit víza pro některé ukrajinské občany. To nemyslím, že je e, cílem tohoto nařízení, ani to není v programu v e, nejbližší budoucnosti. Jak víte, probíhá vízový dialog s Ukrajinou, který jednoho dne povede tedy k e, bezvízovému situaci pro ukrajinské občany. Ten dialog probíhá a my Ehm, s Ukrajinci na toto téma jednáme, nevím, neznám žádná data, kdy k tomu dojde, ale je to věc, která eh, jednoho dne tedy přinese ovoce. K tomu vlastnímu návrhu a těm konkrétním otázkám. Jedna z těch otázek byla, kolika se to, eh, osob se to týká. Když se podíváte na ten návrh komise, tak tady máme čísla, celkem máme tedy 16 uh, eh, ostrovů v Karibiku a Pacifiku a se 15 milionů lidí, když ti britští občané, to je dalších 300 tisíc, takže celkem to, se to bude týkat 4,5 milionu lidí. Vzhledem k těm britským občanům, jak víte, tak Británie má velice složitý systém, možná trošičku matoucí systém eh, občanů, tedy s různými právy. V posledním pozměňovacím návrhu jsme již na pozitivní seznam přesunuli celou řadu těchto eh, občanů zámořských teritorií. Pár jich ale zůstalo mimo. Teď si myslíme, že by se také měli dostat na ten pozitivní seznam. Mohu to zmínit, to jsou eh, v britském systému občané britských zámořských teritorií, jsou to British, britští podaný, ochráněné osoby a Brit, Britové zahra, zámoří. Takže to jsou různé kategorie. Někteří mají všechna práva, někteří ne, ale v podstatě tito lidé nejsou žádnou hrozbou, co se týče migrace nebo e, vrácení na hranicích. Obvykle mají cestovní dokumenty, které odpovídají britským standardům velice vysokou úroveň bezpečnosti, takže ty, ti nespůsobí žádný problém podle těch kritérií, o kterých jsem hovořil. Co se týče konsulárního pokrytí, to je také důvod, proč je dát na pozitivní seznam, protože obecně konsulární pokrytí v těchto ostrovech na Karibiku a Pacifiku je poměrně Mm, řídké, takže mnoho těch lidí, těch občanů by muselo skutečně daleko cestovat, aby dostal výzum. Jeden nebo dva příklady. Když se podíváte na Pacifik, pouze dva členské státy jsou přítomné, to je Portugalsko, na Timor-Leste a Francie na Vanuatu. Všechny ostatní státy nemají, členské státy nemají žádné konsulární zastoupení, takže někdo třeba z Maršálových ostrovů bude eh, cestovat na Funátu eh, pro šengenské vízum. V Karibiku je to trošku lepší, ale také je tam málo konsulárních zastoupení. Většinou na základě starých historických vazeb. Pak další otázka, kterou jsem asi už měl uvést, to reciprocita. Samozřejmě musíme zjistit reciprocitu a proto tyto zrušení víz nevstoupí v platnost, než budou e, reciproční dohody se všemi těmito státy. Tím zajistíme reciprocitu, kterou chceme. To je základní princip vízové politiky. Myslím, že jsem odpověděl na všechny otázky. Pokud jsem něco zapomněl, prosím, připomeňte mi to. Ale myslím, že jsem odpověděl na všechno. Paní Danoka. Omlouvám se, ale vy jste neodpověděl na moji otázku. Všechny kategorie těch britských um, občanů nyní budou spadat pod toto nařízení nebo ne? Ano, omlouvám se. Ano, odpověď je ano. Když je dáme na pozitivní seznam, tak tam už nezbydou žádní britští občané, různé kategorie těch britských občanů, které by měly vízovou povinnost. To by mělo být, to by mělo být poslední krok tímto směrem. Ano. Děkuji. dám slovo zpátky paní, než dám slovo paní Gabriel, tak dám ještě možnost irskému předsednictví. Aby pan Ryan. Děkuji, pane předsedo, děkuji za možnost vás tady oslovit. Já jsem poslouchala zpravodavě i ostatní kolegy, i odpovědi komise. Chci uh, říci něco o tom, jaká uh, eh, eh, rada projednává tuto zprávu. Pozměňovací návrh um, vízového nařízení eh, prezentovala komise 27.11 k předběžnému diskusi. Pak byla další diskuse ministrů na radě ministrů vnitra v prosinci 2012. Poslední diskuse proběhla 25. ledna. Návrh byl dobře přijat většinou členských zemí. Komisař uvedl, že žádné jiný stát si nepřál, aby některá země byla vyňata z pozitivního seznamu. Nicméně padl tady určité obavy týkající některých zemí, celkem tří, ale bylo to malý počet členských zemí, takže doufám, že to nebude velký problém a že dosáhneme pokroku v těchto případech. Řada členských zemí chtěla předávat další státy k těm 16, další vyjádřili pochybnosti o připravenosti jejich zařazení do pozitivní seznam. Dále se hovořilo o regionální koherenci. Budeme to řešit na další pracovní skupině, to má být 22.2. Irské předsednictví chce uzavřít jednání co nejdříve a budeme konstruktivně spolupracovat se spravodajem a Evropským parlamentem. Děkuji, pane Ryan. Dám slovo. A nyní ještě paní Gabriel. Děkuji, paní předsedající. Komentář bude stručný. Děkuji kolegům, kteří se zúčastnili rozpravy. Děkuji komisi Jirskému předsednictví za poskytnutí dalších informací, které nám umožní doufat v rychlý pokroku v této věci a také bych chtěla poděkovat za dialog, který již existuje. A věřím, jak právě uvedlo irské předsednictví, že bude možné rychle postoupit ku předu v této věci. Děkuji. Děkuji. A nyní se dostáváme k poslední části našeho pořadu jednání. Společná rozprava na základě prezentace zástupců komise, vzdělení komise o provádění a rozvoji společné vízové politiky k podpoře růstu v EU a fungování místní šengenské spolupráce během prvních dvou let provádění vizového kodexu. A nyní dám slovo panu de Kejstrovi. Děkuji, paní předsedající. Domnívám se, že zařazením těchto bodů na pořad jednání. Parlament se drží logiky komise, když 7. listopadu loňského roku eh, schválila vízový balíček, který má tři prvky. Změny nařízení 539 týkající se vízového seznamu, o tom jste právě jednali, ale také toto sdělení Radě a parlamentu o provádění společné vízové politi- politiky k podpoře růstu v EU a zprávy o místní šengenské spolupráci. Je tu určitá vazba, je tu určitá společná logika, tyto tři věci patří dohromady. A já se dotknu dvou dalších věcí, i když ty záměry jsou poměrně odlišné. Vzdělení je skutečně politickým vzdělením, které uvádí názory komise o dalším rozvoji společné vízové politiky, které se potom ve vhodnou dobu promítne v návrh změn vízového kodexu. A zpráva je spíše hodnocením fungování vízového kodexu a týká se zejména místní šengenské spolupráce, která je klíčovým prvkem realizace této vízové politiky. Já začnu politickým sdělením. A toto sdělení vlastně se neobjevuje z ničeho nic. Existuje zde tedy otázka vizové politiky a ekonomického dopadu této vizové politiky. A v tom sdělení uvidíte, že komise vychází ze zjištění v kontextu G20, kdy na základě celkové ekonomické situace došlo k průzkumu případného usnadnění vízové politiky na ekonomický růst a tvorbu pracovních míst. A oblast cestovního ruchu je jedna z oblastí, kde je možné situaci zlepšit a ta zlepšení by měla vést k ekonomickému růstu a tvorbě pracovních míst. Když v minulosti při prosazování vízové politiky jsme se zabývali eh, jenom jedním z doprovodných uplatnění šengenské oblasti. A samozřejmě vždy tu byl rozměr svobody ve vízové politice. A já bych chtěl zde připomenout některé prvky, které to potvrzují. V zásadě jeden z hlavních úspěchů Schengenu byl že s jedním vízem je možné navštívit 26 členských států, které tvoří šengenskou oblast. Před Schengenem bylo potřeba jednotlivá víza pro každý stát, který chtěl příslušný člověk navštívit. Takže otvírá to možnosti regionální spolupráce a uznávání víz a v tomto směru máme za sebou velké úspěchy. Musím říci, že již dnes vízová politika skutečně podporuje mobilitu, i když eh, někdy se vyskytnou překážky. A v tomto smyslu bych chtěl uvést některá čísla. Už jsme hovořili o nárůstu žádostí o víza na Ukrajině. Celkově vzato, co se týče šengenských žádostí o vízum, z roku 2009 až do roku 2011 došlo k nárůstu o 32%, tedy o jednu třetinu cestovatelů, kteří chtějí tedy toto šengenské význam a míra zamítnutí představuje pouze 5,5%. Tedy vízový kodex, který vstoupil v platnost v roce 2010, určitě přispěl k usnadnění vydávání víz. A měli bychom se pečlivě zabývat do budoucnosti tím, jaký je ekonomický dopad vízové politiky a jak usnadnění postupu může přilákat eh, více osob, které navštíví Evropskou unii, aniž bychom se vzdali myšlenky, že bezpečnost by měla být eh, aspektem, který by měl být z tohoto hlediska zohledněn. Vízový kodex tedy přinesl určitou revoluci, pokud jde o postupy pro vydávání víz, ale uvidíte, že ve sdělení komise uvádí, že existuje prostor pro zlepšení, zejména v kontextu současných ustanovení vízového kodexu. Tedy první jsou krátkodobá zlepšit také s tímto ekonomickým dopadem na zřeteli, tedy zlepšit současný proces usnadnění. A dlouhodoběji bychom měli skutečně, když eh, přemýšlíme o vízové proceduře, měli bychom lépe vzít v úvahu případné ekonomické dopady. A z tohoto pohledu mohu uvést, že do konce tohoto roku komise předloží hodnocení implementace vizového kodexu. A toto hodnocení bude také doprovázeno návrhy upravujícími vizový kodex. Jak už jsem uvedl, aniž bych se chtěl opakovat, toto hodnocení nebude vedeno pouze k tradičním šengenským přístupem k vízové politice, ale také řádně vezme v úvahu ekonomické dopady, zkrácení a zjednodušení eh, vízové procedury. A samozřejmě největší usnadnění je zrušení víz pro občany třetích zemí. Současný návrh, který máte na stole a o kterém zde jednáme, je nadále inspirován tradičním šengenským přístupem. V budoucnosti, až budeme rozhodovat o změnách seznamu, tedy budeme brát více v úvahu možnost ekonomického dopadu z tohoto hlediska. Takže toto sdělení, paní předsedající, poskytuje vlastně eh, náhled do pohledu komise na budoucí změny vízové politiky. A v tomto smyslu toto je skutečně možností pro politickou diskusi a Nejsou zde již navržena konkrétní opatření úpravy vízového kodexu nebo nařízení 539. To by mělo pomoci komisi právě připravit v budoucnosti konkrétní návrhy, které vezmou v úvahu ekonomický dopad. A druhá věc. Zpráva komise o místní šengenské spolupráci. Místní šengenská spolupráce je zásadním prvkem šengenské vízové politiky, protože existují pravidla na Bruselu, ale místní okolnosti ve všech zemích světa se mohou velmi lišit. Například může to být riziko určité kategorie v určité zemi, například studenti, kteří jezdí na letní stáže, nejsou problematičtí a ne, nepřekračují dobu vymezenou, vymezeného pobytu. Ale jinde můžou být sklony, že lidé zneužívají studentské návštěvy na prodloužený pobyt, který slouží potom k práci. A to je jedna z věcí, která by měla být eh, projednána, které kategorie představují problémy. Další věc, seznam dokladů. Vizový kodex vlastně uvádí generický obecný seznam podporných dokladů a ten musí být upraven podle místních okolností. Uvedu technický příklad. Doklad o zaměstnání v určité zemi. Někde existuje pracovní knížka, kde zaměstnanci uvádějí pracovní smlouvy. Jinde to může být standardní potvrzení o zaměstnání, které vydává zaměstnavatel a jinde to vydává příslušný úřad. Takže je potřeba eh, zkoumat tyto rysy šengenské spolupráce a uvést harmonizovaný seznam. Takže je tu prostor pro velký objem práce pro v jednotlivých státech a vízový kodex eh, předpokládá roční zprávu pro, kaz, pro každou jurisdikci. První zprávy přišly za rok 2011 a ne všechny místní šengenské spolupráce již existovaly a ne všechny předložily zprávy. Ty zprávy přišly poměrně pozdě a díky tomu jsme se zamysleli nad tím, zda bychom neměli zlepšit eh, fungování místní šengenské spolupráce a po dodání zpráv roku 2012 došlo k nárůstu zlepšení, dochází k aktivaci šengenské spolupráce na místní úrovni a tyto zprávy, a to jsem chtěl uvést, jsou vlastně přílohou té zprávy, kterou má tady na stole, byly zaslány předsedovi výboru Libe. Za dva roky jsme dostali asi 140 zpráv od jednotlivých států. Tedy možná stojí za to, pokud se chcete dozvědět více o fungování vízové politiky v konkrétní zemi a jakým způsobem je naplňovaná členskými státy, stalo by za to tedy se podívat do těchto zpráv. Ale když jsme dostali tyto zprávy, tak jsme se rozhodli tedy sestavit eh, tuto zprávu radě a parlamentu, kterou nevyžaduje vizový kodex. A je to důležitý prvek pro harmonizovanou implementaci. To je jedna věc. A za druhé, je tu také potřeba zlepšit situaci. A ne pouze cestou individuálních doporučení, například konzulátu v Moskvě nebo Pekingu, ale je třeba eh, obecná doporučení do, poskytovat. A na základě právě těchto zpráv z jednotlivých států jsme připravili doporučení pro veškeré subjekty, které se podílejí na šengenské spolupráci. A potom bych, paní předsedající, asi měl eh, poskytnout další informace o institucionální struktuře šengenské spolupráce. Před vízovým kodexem exist, právě rotující předsednictví vlastně svolávalo příslušná jednání. A díky vízovému kodexu odpovědnost za koordinaci místní šengenské spolupráce je svěřena Evropské komisi, aby lépe zajistila kontinuitu v práci. Ale komise vlastně od té chvíle delegace komise byly součástí tedy. A po zřízení ESVČ, která už nepatří do působnosti Evropské komise a vlastně nikdo se nezabýval prozatím eh, tím, co to znamená pro místní šengenskou spolupráci. A vedoucí řady delegací uvedli, že to je věc, která už není pro nás, ale pro pracovníky komise. A pokud zde máme pracovní komise, tak to mají řešit, pokud ne, tak to je problém, který, za který můžeme převzít odpovědnost. A uvidíte, že v závěrech a doporučeních, první doporučení se týká právě úlohy delegace EU. A jedna za, sdílení břemene je základním principem ne pouze mezi komisí a ESV, ale také členskými státy. Vízový kodex umožňuje delegovat některé úkony na členské státy, tedy ze strany delegace EU v příslušných tedy oblastech. A právě toto sdílení zdrojů je věcí zásadní. A v terénu to není, to nepředstavuje tak velký problém, protože vedoucí delegací pochopili na většině míst, že mobilita se stává stále klíčovějším prvkem vnějších vztahů a kontakty s místními úřady, které také přebírají odpovědnost za mobilitu, je prospěšné pro delegaci EU a pro její fungování v hostitelském státě. A chci vám také říci, že od schválení této zprávy další kontakty proběhly mezi ESVČ a komisí na toto téma a komise také chce převzít svůj díl práce a poskytnout další místa pro pracovníky komise, kteří by byli vysláni na dvě důležité delegace EU, aby řešili vlastně tu vnější část interní politiky. Ty lidé, kteří obsadí tyto funkce, budou mimo jiné řešit právě místní šengenskou spolupráci a společnou vízovou politiku. Další doporučení jsou směrována na členské státy a v tomto kontextu se to týká vlastně dvou úrovní. Hlavní města, protože tam je třeba zajistit, aby jejich konzulové v jednotlivých eh, státech sehrávali vlastní úlohu a aktivně prosazovali šengenskou spolupráci. Zdá se to samozřejmé, ale v praxi někdy konzulové a konzuláty mají svá vlastní hájemství a ne vždy plně spolupracují s, s třetími zeměmi tak, jak by to vžela místní šengenská spolupráce a nedochází k harmonizaci, o kterou by se měli snažit. Potom je tu úloha konzulátů členských států. Ty by měly kvalitní, dobře připravené pracovníky a v tomto kontextu existují doporučení pro regionální výcvik, regionální školení konzulárních pracovníků a to se týká také uh, spuštění vizového informačního systému. Poslední bod, který se netýká otázky lidských zdrojů ESVČ a komise, ale jde o spolupráci komise a ESVČ, je třeba zajistit, aby složky komise odpovídající za vizovou politiku informovali a poskytovali znalosti pracovníkům ESVČ, kteří již jsou nebo budou vysláni a převzme odpovědnost, budou přebírat odpovědnost za šengenský systém. Tedy tato zpráva není požadována výzovým kodexem, ale mysleli jsme si, že je to nadmíru vhodné tedy provést analýzu a poskytnout doporučení. To je tedy základem diskusí v radě, ale před, předsednictví se k tomu může připojit, aniž bylo kritizováno. Tedy Uvítáme stanovisko výboru Libe, co si výbor Libe myslí o místní šengenské spolupráci a kde je možné situaci zlepšit. A jsme bez zbytku připraveni k této diskusi. Děkuji, pane de Koister. Zeptám se předsednictví, zda chce něco doplnit či vystoupit. Mr. Ryan. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Uh této věci se vyjádřím velice stručně. Jak již eh, komise řekla, eh, tyto dva body jsou na pořadu našeho jednání pro výzvou skupinu, a tedy pro eh, nebo pracovní skupinu pro víza 25. a se to má projednávat. Proběhla poměrně rozsáhlá debata. Zatím eh, jsme nebyli schopni eh, dosáhnout eh, žádných konkrétních závěrů, ale plánujeme, že se k tomu ještě vrátíme. Čili tohle se nevyřeší asi hned za jedno, dvě jednání, ale chceme zajistit, aby byl prostor pro debatu a rozhodně to chceme nechat na pořadu. Děkuji. A teď za kolegy paní Bauer. Děkuji. A děkuji za velice hluboké informace, rozsáhlé informace, které se budou týkat, které se týkají nového výzového kodexu. Jako eh, jedna ze členek výboru pro zaměstnanost eh, velice citlivých eh, na frázi tvorba pracovních míst bych se ráda zeptala, s jakou myšlenkou přicházíte, když hovoříte o e, propojení vízové politiky a tvorbě pracovních míst? Co to má znamenat e, v každodenním životě? Znamená to pro některé skupiny, že budou nějak privilegované ve vízové politice, nebo o co jde? A potom e, jedna krátká poznámka, a ta se týká konzulární ochrany. Myšlenka eh, sdílení břemen a zapojení eh, IAS do konzulárních věcí a hlouběji a do tvorby této politiky. Děkuji, pan Mulder. Děkuji. Já se chci zeptat na obecnou věc jestli tento výbor chce eh, doporučit něco prostřednictvím zprávy komisi eh, v této věci? To je první otázka. A nevím, jestli bude schopná ní odpovědět. A za druhé, myslím si, že eh, toto je velice aktuální téma. A komise se zeptám, pokud jeden členský stát eh, Schengenu vydá eh, výzum, eh, které platí pro další 26 členů, existuje nějaký posun k tomu, aby se to centralizovalo, aby to vydávala nějaká delegace EU a ne v ambasády, protože teď tam máme 26 velvyslanectví, která mohou vydávat víza a já si myslím, že by mm, bylo eh, mnohem ekonomičtější mít vždycky jedno místo v dané zemi. Děkuji vám, pane Boldře. Eh, ta otázka eh, by se měla projednávat na příštích koordinátorech, pokud vím. A teď paní Danuka. Danuka, pardon. My samozřejmě projednáváme. To eh, rozdělení povinností mezi EASem a komisí a samozřejmě myslím, že jako eh, jsme jedna ze skupin, které nejsou stavní, eh, volají po společném přístupu. Chtěla bych podpořit to, co říkal pan Mulder. Musíme se ubírat směrem společného zastoupení EU ve třetích zemích a společného vydávání víz. Myslíme si, že komise neví příliš velkou aktivitu. Možná, že ta, ty první myšlenky jsou dobré a proevropské, ale ale um, Vzhledem k tomu, co se děje okolo hodnocení Schengenu a těch recipročních návrhů, které přicházejí z parlamentu, narážejí na překážky na radě, si myslíme, že komise eh, netrvá dostatečně na rozvoji těch iniciativ na základě eh, společné eh, evropské iniciativy větších pravomocí pro komisi. A zeptám se, proč. Kde jsou ty překážky pro to, aby vaše návrhy mohly uspět? Jako pan Čižester. Tak teď se to vrací e, komise, pan de Keister. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych eh, řekl něco k výzvé politice a mm, hospodářským dopadům. Pokud se podíváte na sdělení komise, tak uvidíte, že se zabýváme dokumenty G20. A, a tam jsou studie s odhady, co to znamená eh, pokud je o počet turistů, pro hotelový průmysl, eh, pro zábavní platby, plavby a tak dále. A všechny ty peníze eh, utracené eh, návštěvníky navíc. Tak pokud se podíváte na ta čísla, já říkám, že my si za nimi, že za nimi plně stojíme, jak je to jenom takový pracovní podklad pro ministry G20, ale je zřejmé, že pokud opravdu se zvýší počet turistů, tak to bude hospodářsky přínosné. Je také jisté, že v budoucnosti budeme navrhovat eh, společnou eh, hospodářskou politiku v rámci těchto výz a musíme eh, to do toho započítat, tak abychom tak nejdřív tady máme ty celosvětové odhady eh, v rámci G20, ale budeme potřebovat také eh, konkrétní hospodářské dopady mít propočítané eh, na EU. Čili to budeme muset, tady budeme muset posoudit konkrétně ty dopady. A ty věci potom s nimi tedy přijeme v tu správnou chvíli. A teď eh, poslední věc. Říkal jsem, že v této fázi komise eh, přišla a s eh, politickým sdělením. Sdělení k politice, protože jsme si mysleli, že by bylo dobré na sebou věc se spolu zákonodárci o budoucnosti a pokud dojdeme k nějakým závěrům s jednotlivými institucemi, tak to promítneme do konkrétních námětu na úpravu stávajících právních předpisů. Nicméně, myslím si, že je to dostatečně důležité na, tom, abych, na to, abychom se na tom, mm, na tom, o tom pobavili na patřičné úrovni a nezačali měnit vízové kodexy eh, jinak než eh, podle příslušných zásad. Zapomeňme se nejdříve o zásadách a o politice do budoucna. A tady bych eh, rád, když se vrátím tedy mm, k těm prvním poslancům, kteří vystoupili, tak eh, nehovoříme tady o privilegiích pro jednu nebo druhou kategorii. Hmm, jednoznačně chceme usnadnit cestování tím, že eh, usnadníme všem legitimním eh, cestujícím, z kterých je většina cestování. Ale zároveň eh, v tom vízovém procesu chceme zachovat překážky pro lidi, kteří mají špatné úmysly, kteří chtějí zůstat déle, mm, překročit a nebo mají nějaké jiné špatné úmysly. Nejde o to usnadnit to pro jednu nebo druhou kategorii. Samozřejmě v současné době některé kategorie je už mají usnadněný styk. Hovořili jsme eh, tady o eh, dohodě usnadňující eh, víza pro Ukrajinu. Samozřejmě pro určité kategorie, jako jsou podnikatelé, tam je zjednodušení té podkladové dokumentace, kterou by měli předkládat. Tohle se, se nedá uplatnit rovnou na turisty. Příklad, ale v zásadě jde o to nezvýhodňovat v vízovém kodexu eh, jenom eh, malou část konkrétních kategorií. Všichni cestující v dobré víře, všichni cestující eh, bona fide by z toho měli mít prospěch. A potom je tady ta myšlenka. orgánu evropského provedávání víz. Já bych osobně okamžitě byl pro tu takovou myšlenku. Další otázkou je, jestli je to dnes realistické. Když začal Schengen se společnou výzvou politikou, tak jediná eh, možnost byla eh, daný konzulát, vlastní konzulát a potom eh, jejich vzájemné uznávání. Koncem společné výzvé politiky jednoho dne by opravdu mohly, mohlo být společné vydávání víz prostřednictvím jednoho orgánu. To je ve stokholmském programu na příští rok jako otázka, na kterou bychom se měli zamyslet. Směřujeme z té odpovědnosti národních konzulátů k centralizovanému úřadu, který vydává skutečná šengenská eh, víze. Asi víte, že eh, máme eh, střediska pro společné podávání žádostí. A to by už umožnilo tedy eh, vytváření jednotných míst, kde by, bylo, kde by byly zaměstnanci i jednotlivých členských států. A potom vzhledem k cíli cestujícího by tam něco takového mohlo být. Čili bylo by tady bylo eh, středisko pro společné žádosti, nicméně eh, obsazené zaměstnanci eh, konzulátů a jednotlivých členských států. A právní rámec, který jsme vytvořili za tímto cílem, se opravdu obtížně mm, používá v praxi. Čili počet žádostí na tě, v těchto střediscích, nebo počet těchto středisek je opravdu nízký. Nicméně komise se bude snažit až se bude eh, zamýšlet nad eh, úpravou výzového kodexu, také uznadnit eh, vznik šengenských výzových center. Nebude to skutečné společné středisko, ale je to takový krok k tomu. Dobrá, děkuji vám. Tohle bylo velice zajímavé, eh, ta rozprava. Byl to poslední bod našeho programu. A příští schůze bude 20. 21. února. A přeji vám všem bezpečnou cestu domů a příjemné odpoledne. Děkuji.